Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie die Plätze ein. Bitte auch die Abstimmungskarten. Kolegyně, kolegové, prosím, usaďte se na svá místa, připravte si hlasovací kartičky. Und wir starten jetzt mit dem Bericht West. Začneme zprávou Westlund. A já, prosím, eh, paní zpravodajku. Ona eh, žádala ještě o jedno doplnění. Eh, pokud budeme mm, schvalovat ten eh, kompromis 16, 129, 17, 132, pak je tam zahrnut i zahrnuta i 53. Takže začneme s hlasovacím seznamem. Pozměňovací návrh číslo 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Pětka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Potom blokové hlasování 6, 7 až 9, 12 plus 12, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. 106, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 107, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Tady to není jasné, budeme hlasovat elektronicky. 107 elektronicky, prosím. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 24 pro, 31 proti, nikdo se nezdržel, zamítnuto. Broken my card. Can I, can I have a new one, a eh, Mohla bych prosím od technika dostat novou hlasovací kartu. Já se omlouvám, nemůžeme přerušit schůzi eh, a eh, byste si mohla vyzvednout novou kartičku. Možná byste byla tak laskavá požádala svého asistenta, aby to vyřešil. Eh, hlasujeme o desítce. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní hlasujeme 97 až 99 jako blok. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Stovka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Tak to prověříme elektronicky. Zahajuji hlasování o návrhu číslo 100. Končím hlasování. 21 pro, 35 proti, to je jasné, zamítnuto. Návrh 101, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 102, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Dále pozměňovací návrh 103, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Třináctka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 108. Prověříme třináctku elektronicky. Zahajuji hlasování číslo 13. Hlasovali všichni, končím hlasování. 30 pro, 27 proti, schváleno. 108. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 109. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 110 a 111. Kdo je pro? Proti zdrželi se schváleno. 112, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 113, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 114, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 115, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 116, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 117 až 121. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 122. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Sto, eh, promiňte, 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme elektronicky číslo 14. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 29 pro, 30 proti, zamítnuto. 123, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Není to jasné, prověříme také elektronicky. 123, elektronické hlasování zahájeno. Hlasovali všichni, končím hlasování. 30 pro, 29 proti je schválen tento pozměňovací návrh. Dále 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Musíme také hlasovat elektronicky číslo 15. Elektronicky hlasovali všichni. Skončeno hlasování. 23 pro, 34 proti, takže to je jednoznačně zamítnuto. 124. Kdo je pro? proti, zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 16 až 132. Hlasujeme v bloku. Kdo je pro? Sto šestnáct až sto třicet dva. Ne, opravuje se pan předseda, 16, ne 116, 16 až 132 v bloku. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Na, musíme to prověřit elektronicky. Já si myslím, že to bude odmítnuto, ale prověříme elektronicky. Nyní Hlasovali všichni, končím hlasování k tomuto bloku. 23 pro, 37 proti, tudíž zamítnuto, celý zamítnut tento blok. Eh, nyní budeme hlasovat o číslu 23. 23 až 28 je jako blok. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Nyní 126. Kdo je pro? Eh, je tady, jsou tady nějaké nejasnosti, jsme na straně 5 hlasovacího seznamu a hlasujeme o pozměňovacím návrhu 126. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 128. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 29. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Já si myslím, že to musíme prověřit elektronicky. Je to číslo 29, hlasujeme elektronicky. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 31 hlasů pro, 28 proti, tudíž je schválen tento návrh. Třicítka byla stažena. Další blok 134 až 143. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 133 až 32. 133 až 32. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Tady to není jasné, takže nechávám nyní o tomto bloku 133 až 32 hlasovat en bloc ještě jednou elektronicky. Zahajuji hlasování. EPP má eh, o jednoho navíc. Končím hlasování. 33 pro, 27 proti. Takže můžeme pokračovat dál 139. Kdo je pro? Proti? zdrželi se. Prověříme 139 elektronicky. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 33 pro, 26 proti, je tedy schválen 139 a hlasujeme 144. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 33, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 145, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Prověříme elektronicky 145. Hla, zahajuji hlasování, hlasovali všichni, končím hlasování. 24 pro, 36 proti, zamítnuto. 34, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 146, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 147, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 148, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Nyní 35. Eh, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 149. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 36. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 37. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 38. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 150. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 151. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Přejete si, abychom to prověřili? Ano, 151 prověříme elektronicky. Hlasovali všichni? Hlasovali všichni. Končím hlasování. 33 pro, 28 proti, tedy je schválen 151. 152 nyní, kdo je pro? Proti. Zdrželi se, schváleno. 154, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 153. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Nyní konsolidovaný pozměňovací návrh. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Schváleno. Nyní přeskočíme až na stranu 10 pozměňovacímu návrhu 93. Kdo je pro 93? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 94. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 95. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 96. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 172 o tom nemusíme hlasovat, to je jazykový pozměňovací návrh. 173, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 174, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto 175. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 176. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 177. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 100. Nepromiňte. 178, ano, 178 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 47. Spravodaj, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 179, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 48, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 180, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 49, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 50, zpravodaj, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 181. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 51. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 182. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Blokové hlasování. 184 až 191. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 183, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 52, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 192, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Nyní se dostáváme k přílohám. 190 nebyla schválena, tudíž my přecházíme až k návrhu 194, ten je jazykový, takže tam se nehlasuje. 195, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 196, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se to prověříme elektronicky. Je to číslo 196, hlasujeme elektronicky. Pro, proti, zdrželi se elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 25 hlasů pro, 34 proti, je tedy zamítnuto číslo 196. Nyní 197. Kdo je pro? Kdo je proti?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 Zdrželi se? Zamítnuto. 199. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 61. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 200. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní k eh, úvodním ustanovením. Pozměňovací návrh 62. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Číslo dvě. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 63. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 65. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 66. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 64, o tom se hlasovat nebude, ten odpadá. 67, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Je schválen. 68, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 69, kdo je pro? Proti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 Schváleno. 74. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 75. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 76. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 77. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. 78. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Nyní přeskočíme eh, k číslu 82. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 84. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 86. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 85. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 90. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Prověříme tu devadesátku ještě jednou. Číslo 90 hlasujeme elektronicky. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 23 pro, 38 proti. Tady zamítnuto. 87, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 88, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 89, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Číslo 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 91, kdo je pro? proti, zdrželi se schváleno. A nyní finální hlasování elektronické a je tímto zahájeno. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 54 pro, 4 proti, 3 se zdrželi. Gratuluji a se ve stundové. Wir müssen jetzt die Nyní uh, budeme eh, probírat dvě ústní otázky. tady vás prosím o souhlas s, tím, s tou ústní připomínkou ke komisi a jednak směrem k radě, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, tak obě jsou schváleny tyto ústní otázky. Das waren jetzt die Abstimmung. To bylo hlasování a my se nyní dostáváme ke zprávě Žilpaňu. Je to zpráva Žil Parňo. Pro ty z vás, kteří nyní opouštějí sál a se kterými už se neuvidím, těm přeji hezké léto, hezkou dovolenou, ale já doufám, že většina z vás eh, se k nám ještě vrátí, každopádně jste srdečně zváni. Nyní eh, se pustíme do našeho bodu pořadu jednání číslo 12 závažné přeshraniční zdravotní hrozby. Naším zpravodajem za Evropský parlament je kolega Žil Parňo a toho bych nyní rád požádal, aby se ujal slova, ale nežli se ujme slova, prosím všechny kolegy, eh, aby ve svých rozhovorech pokračovali mimo sál, to platí též pro administrátory a všechny ostatní. A nyní eh, jako první bude mít slovo. Možná, že byste opravdu mohli ukončit své rozhovory, aby mohl promluvit pan zpravodaj, aby jsme ho, abychom ho všichni slyšeli. Žil Parňo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, ze všeho nejdříve jsme se vzali po naučení z nedávných krizí, jako byly nedávné pandemie chřipky H1N1 v roce 2009, mrak sopečného popela v roce 2010 nebo bakterie E. coli v roce 2011. Komise dne 8. prosince 2011 předložila návrh rozhodnutí, ve kterém stanoví prostředky a struktury pro účinnou ochranu občanů proti široké škále přeshraničních zdravotních hrozeb v celé Evropě. My jsme si vypracovali nástroje, které jsou nutné k řízení těchto sanitárních krizí. Vytvořili jsme nástroje boje proti těmto přeshraničním hrozbám, ale různé typy těchto hrozeb zatím ještě nebyly řešeny jednotným způsobem na úrovni Evropské unie. Proto tedy přichází tento návrh rozhodnutí, který je založen nejen na současných strukturách, ale posiluje je dále uvedenými opatřeními. Především jde o chuť rozšířit stávající opatření na posouzení rizik a koordinaci u přenosných nemocí na všechny zdravotní hrozby biologického či chemického nebo environmentálního původu. Za druhé, posílení role výboru pro zdravotní bezpečnost za účelem lepší koordinace opatření pro boj s krizemi. A konečně intenzivnější příprava boje proti krizím, vyžadující, aby každý členský stát koordinovaně vypracoval, konsolidoval a pravidelně aktualizoval své vnitrostátní plány přípravy a reakce v případě krizí v oblasti zdraví ve spolupráci s ostatními členskými státy a s Evropskou komisí. Dále je zde možnost uznat situaci naléhavého ohrožení veřejného zdraví na evropské úrovni s cílem urychlit zpřístupnění léků potřebných pro boj s krizí. Přijetí ze strany Evropské komise naléhavých přeshraničních opatření na evropské úrovni v mimořádných situacích projevujících se úmrtností či hospitalizacemi ve velkém měřítku a v případě, když jsou opatření členských států nedostatečná pro zamezení šíření z jedné země do druhé. Pro zajištění jasnosti a právní jistoty toto rozhodnutí ruší rozhodnutí číslo 2119-98 lomeno ES o zřízení sítě epidemiologického dozoru a kontroly přenosních nemocí ve společenství. To jsou tedy hlavní linie návrhu rozhodnutí. Pokud je o mne, já jako zpravodaj velmi vítám tento návrh rozhodnutí, ale na tomto legislativním základě bych navrhl změnit určité věci, aby se tento návrh rozhodnutí ještě zlepšil, a to v následujících oblastech. Především je zde pozměňovací návrh, který se týká rozšíření pole působnosti i na jiné hrozby. Komise chce rozšířit systém včasného varování a reakce na všechny vážné přeshraniční zdravotní hrozby. Tím komise hodlá odstranit nedostatky zjištěné v minulých letech, především v oblasti oznamování, sledování, posuzování a řízení rizik v oblasti zdraví. Ale Nedávné události poukázaly na nedostatečnou schopnost Evropské unie reagovat na krize v oblasti zdraví, které jsou způsobeny nesprávným užíváním léku nebo uvedením závadných zdravotnických prostředků na trh. Účinný systém varování by jistě mohl těmto dramatickým situacím zabránit. Z toho důvodu vám navrhuji rozšířit oblast působnosti tohoto rozhodnutí na hrozby vyplývající z nesprávně užívaných léků a z uvedení závadných implantabilních zdravotnických prostředků na trh. Na rozdíl od Evropské komise, se domnívám, že vážné přeshraniční zdravotní hrozby vyplývající z ionizujícího záření musí být nedílnou součástí komplexního přístupu prosazovaného tímto rozhodnutím. Jaderná havárie ve Fukušimě v březnu 2011 nám připomíná, jak zásadní význam má schopnost reakce na zdravotní rizika spojená s takovouto katastrofou, stejně jako nám to připomíná ten jaderný mrak, který se šířil z Maďarska. Stanovisko právní služby parlamentu dochází k závěru, že není nutné pozměnit právní základ tohoto rozhodnutí, aby se rozšířila tato působnost i na ionizující záření a s tím spojené problémy. Další věc, kterou navrhuji, je koherentní a koordinované uplatňování této záležitosti. Krize spojená s bakterií E. coli jasně ukázala, jakou překážkou může být špatná komunikační strategie pro správné řešení krize a jak vážné hospodářské důsledky může mít. Domnívám se, že toto rozhodnutí musí více zdůraznit význam zavedení konzistentní a koordinované komunikační strategie v případě krize. Třetí pozměňovací, nebo třetí kategorie pozměňovacích návrhů se bude týkat nezávislosti odborníků. V tomto rozhodnutí je nezávislost odborníků zmíněna pouze horizontálně a málo podrobně, jelikož systém včasného varování a reakce je z velké části založen na práci odborníků, je důležité věnovat zvláštní odstavec nezávislosti a transparentnosti, kterou mají odborníci prokazovat. Čtvrtý pozměňovací návrh se bude týkat ochrany osobních údajů. Klimatizace způsobuje, že mám pocit, jako kdybych měl v krku chlupatou kočku pořád tady pokašlávám. Nevím, jestli se vám to stává taky. Tedy nezávislost odborníků, to už jsem probral. Nyní tedy ochrana osobních údajů, čtvrtý typ pozměňovacích návrhů. Výměna údajů v rámci sledování kontaktu musí být předmětem zvláštního odstavce vzhledem k tomu, jaký význam přikládá Evropská unie ochraně osobních údajů. V tomto rozhodnutí je třeba připomenout zásady důvěrnosti a doby uchovávání osobních údajů. Pátá skupina pozměňovacích návrhů, lepší definice mandátu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí. Tento mandát musí být více upřesněn, a to nad rámec přenosných nemocí. Také je třeba zmínit význam jeho stále spolupráce s Evropskou komisí a členskými státy. Šestý pozměňovací návrh zdůrazňuje posílenou spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací a třetími státy. V rámci tohoto rozhodnutí je třeba více zdůraznit spolupráci členů systému s mezinárodními institucemi, obzvláště se Světovou zdravotnickou organizací. V tomto smyslu bych rád přivítal pana doktora Genela Rozie, který je ředitelem divize přenosných nemocí Eh, zdravotnické bezpečnosti a životního prostředí právě Světové zdravotnické organizace. Spolupráce se třetími zeměmi musí být v tomto rozhodnutí také zmíněna. Sedmý pozměňovací návrh postupy pro společné nákupy lékařských protiopatření. Zdůrazňuje ve své zprávě, že v příštích pandemiích musí být zaručen rovný přístup k vakcínám a určitá pružnost při jejich objednávání. Hovořím o příštích pandemích, protože určitě pandemie ještě nastanou. Osmý pozměňovací návrh, pravidelný dialog mezi komisí a Evropským parlamentem. Mezi komisí a Evropským parlamentem musí být zaveden podle mého názoru pravidelný dialog, aby mohl být Evropský parlament náležitě informován o činnostech a o řádném fungování systému včasného varování a reakce případě zdravotního nebezpečí by komise měla do dvou měsíců po přijetí opatření předložit Evropskému parlamentu a radě podrobnou zprávu o obsahu těchto opatření a o jejich přispění k omezení vážné přeshraniční zdravotní hrozby. Pro vaše informaci, Harmonogram byl změněn, abychom mohli náležitě prodebatovat toto téma, které je podle našeho názoru velmi důležité. Budeme postupovat následovně. 17. září v poledne bude končit lhuta pro pozměňovací návrhy, 10. Eh, října to přijmeme tady ve výboru ENVY a v listopadu roku 2012 se bude hlasovat na plenárním zasedání. To je zatím z mé strany vše. Děkuji. Děkuji panu zpravodaji za úvod a já bych nyní dal slovo stínovým zpravodajům. Kolega eh, Kristofer eh, má slovo za EPP. President. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, a chtěl bych poděkovat také panu Parně, protože si myslím, že máme dobrý návrh, na jeho základně můžeme uh, pracovat a zlepšit tak i návrh komise týkající se závažných hrozeb pro zdraví přeshraničního charakteru. Myslím si, že nejdůležitější je, abychom měli jasnou a soudržnou legislativu, která by také fungovala, aby vytvořila formalizovanou základnu a abychom byli připraveni na koordinaci a monitorování. A já bych rozhodně nechtěl, abychom tady udělali nějaký vánoční stromeček. Určitě by nás napadly spousty aspektů přeshraničních hrozeb zdraví. Každý z nás možná má své zvláštní obavy a zájmy, ale zvláště v této oblasti je příliš důležité se na ní opravdu zaměřit a nedělat vánoční stromečky. A právní základ si myslím je poměrně slabý. Proto si myslím, že bychom se měli zaměřit, a aspoň to budu udělat já, abychom dosáhli jasnosti a předvídatelnosti v této oblasti a nesnažili se prostě zachytit veškerá hlediska a abychom se nesnažili zachytit, podchytit veškeré možné aspekty, které nás napadnou. Nicméně si myslím, že pan Parnier to předělá, že zahrnuje i radioaktivitu a ionizující záření. To je opravdu velice relevantní záležitost. A dobře to zapadá do legislativy a celé struktury protože si myslím, že se jedná o takový typ hrozeb, kde opravdu potřebujeme mechanismus, který by nám pomohl zabránit situaci, kde by eh, různé instituce řešily různé zodpovědnosti. To je dobré ale zároveň nevidím důvod, a tady teď budu citovat, proč se se mají například dát vadné implantáty nebo vadné zdravotnické prostředky nebo zneužívání léčivých přípravků. A je to samozřejmě důležitá věc, ale není to hrozba, která se šíří jako jaderná katastrofa na jaderné elektrárně a nebo um, z přenosné choroby. Vezme Vezmete si například legislativu o farmakovigilanci tu už tady máme a ta má řešit to, co sem chce dát zpravodaj. Máme také směrnici o zdravotnických prostředcích a ta by byla určitě eh, vhodnějším místem, abychom eh, řešili eh, problémy vadných implantátů než prostřednictvím této legislativy. A k tomu se brzy dostaneme, jak víme. Nicméně podporuji názor zpravodaje, že je třeba zlepšovat spolupráci s třetími státy a Světovou zdravotnickou organizací, zejména pokud se týče pandemii a vakcín. Musíme si uvědomit, že VHO tady sehrává velice důležitou úlohu, protože výroba vakcín vlastně může se týkat celého světa. A proto je dobré přejít jaksi od sezónní eh, přípravy eh, vakcín proti chřipce eh, k globální koordinaci. A proto je velice důležitá spolupráce mimo jiné se Světovou zdravotnickou organizací, ale nejenom. Abych to uzavřel, já tady nemám žádné velkolepé plány na změnu této legislativy nebo návrhu komise. Myslím si, že to je poměrně dobrý návrh, který umožňuje spolupráci a jasnost, kterou potřebujeme. Možná, že bychom ten rozsah mohli rozšířit, například dát tam záření a občas bychom mohli věci trochu více osvětlit. Ale myslím si, že směrnice hlavně musí být jednoduchá a proto eh, já nebudu předkládat příliš mnoho podrobných pozměňovacích návrhů o věcech, které jsou mé oblíbené eh, záležitosti, protože eh, si myslím, že tím bychom se rozptilovali, šli bychom příliš mnoha směrech a z věci bychom příliš eh, zkomplikovali, než je nutné, abychom se mohli dopracovat dohody s radou. Na 50% souhlasím s panem Parňo a myslím si, že ten původní návrh komise je vlastně velice dobrý. Děkuji. Thank you very much. Yeah. Frau Prepols, bitte. Prepols, prosím. Eh, ehm, Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, také ráda poděkovala panu Parňo, panu zpravodaji za jeho návrh, ehm, který jsem si samozřejmě prost studovala eh, s velkou pozorností. V posledních letech jsme skutečně bohužel zažili eh, celou řadu velmi závažných případů ehm, přeshraničních zdravotních hrozeb a Vždycky jsme je v Evropském parlamentu také podrobně prodiskutovávali a já bych v této souvislosti ráda odkázala zejména na naše usnesení eh, související s přístupem eh, v případě H1N1 v roce 2011, pokud si vzpomínáte, a pan zpravodaj o tom mluvil také. A cílem tohoto usnesení bylo, byla větší nezávislost a větší transparentnost eh, v rámci naší spolupráce. A to musí být také ty nejdůležitější cíle eh, tohoto návrhu. Ale kolegyně a kolegové, ono se mezi tím ukázalo, že evropský rámec eh, abychom mohli zareagovat přesně a koherentně na takovéto hrozby, že tento rámec se musí opravdu naléhavě zlepšit a že tedy potřebujeme jaksi více Evropy v, to, eh, v případě těchto řešení. Proto vítám tento návrh komise, protože rozhodně je to pro nás krok eh, ku předu, ale současně eh, musíme mm, mít tu odvahu a uvažovat o tom, jestli tento prak, eh, návrh v praxi v nejbližší době může něco změnit. Já si nejsem jista. Musím říci, že krize v minulosti ukázaly, že mnoho členských států Eh, vlastně eh, reaguje na evropské rovině nedostatečně. Možná, že je zapotřebí tady změny smýšlení, změny mentality, bych řekla, a pak to bude fungovat lépe. Konkrétně bych ráda zmínila ještě několik mm, jednotlivostí v souvislosti se zprávou pana zpravodaje. Co se týče rozsahu působnosti, tady pan zpravodaj Eh, na jedné straně eh, říkal, že by rád zahrnul ionizující záření a na druhé straně také implantovatelné eh, lékařské zdravotnické prostředky. Zdá se mi, že je to ve smyslu logiky návrhu komise, když sem bude zahr- budou zahrnuty také dopady ionizujícího záření, ale není zcela jasné v tom, co není zcela jasno, eh, co, sem, co spadá pod smlouvu Euratom a co ne. Um, a to mě vede k určitým obavám, protože možná ionizující záření eh, může být vyloučeno z působnosti návrhu komise. Dále biologické krize na základě ehm, infekčních chorob, to je něco úplně jiného nežli nukleární hrozba či nukleární krize eh, či krize eh, podobná té, která vypukla kolem prsních implantátů. To jsou rozdílné věci. Eh, já jsem se ptala lidí z praxe, jestli toto je opravdu nejvhodnější přístup, zdali tyto tři druhy krizí vůbec je možné zahrnout jaksi pod jedno řešení. Čím širší bude rozsah působnosti, o to důležitější je eh, definice časového rámce. Pokud se podívám na článek 11 číslo 2, tam se říká, tam se právě o tomto mluví a myslím si, že v tu chvíli eh, je, vidíme rozdílné dopady eh, na tyto rozdílné typy krizí. Já jsem se ptala komise, pokládala jsem otázku komisi, zatím jsem nedostala odpověď, ale ptala jsem se, co přesně spadá pod smlouvu Euratom. A zdali všechny dopady na eh, veřejné zdraví v souvislosti s ionizujícím záření jsou pokryty právě smlouvou Euratom. A jaké jak, jaká jsou potom praktická řešení eh, právě v této souvislosti. To je to, na co jsem se ptala komise. Dále zlepšená, eh, lepší spolupráce, lepší koordinace. Eh, tady obsahuje návrh komise celou řadu pozitivních prvků. V tomto smyslu jsme spokojeni také s tím, že je sem zapracována možnost společného pořizování vakcín. Myslíme si, že toto eh, povede k mm, lepšímu využívání, efektivnějšímu využívání finančních prostředků. Nevím, zdali to povede k nižším cenám, tím si nejsem jistá. Dále jsem spokojena s pozorností, kterou eh, věnuje pan zpravodaj komunikačním strategiím. Ehm, myslím si, že eh, toto ještě v návrhu komise není zdůrazněno dostatečně Kromě větší spolupráce a větší koordinace potřebujeme také vyšší nezávislost a transparentnost. A tady souhlasím s panem zpravodajem v tom smyslu, že tyto aspekty téměř chybějí v návrhu komise. A jsem tedy ráda, že zpravodaj eh, přichází s celou řadou zajímavých návrhů právě v této souvislosti. A Eh, uvidíme, zdali se nám podaří je konstruktivně dále rozvíjet. Eh, ráda bych také zdůraznila, že v různých členských státech či v regionech Ehm, jsou, mají vlády, eh, eh, třeba je to ve Španělsku, v Belgii, mají vlády velké kompetence v oblasti zdravotnictví a měli bychom se postarat o to, aby právě toto explicitně eh, bylo řečeno v tomto textu. V článku 17 a v článku 19 se odkazuje na národní rovinu, eh, na členské státy a tak dále. A myslím si, že je důležité, abychom nalezli takovou formulaci, která eh, jasně zobrazí eh, rozdělení kompetencí v jednotlivých členských státech, aby tam zaznělo něco jako oprávněný nebo kompetentní úřad, kompetentní místo, kompetentní orgán. Eh, co se týče eh, evropských opatření v oblasti zdravotnictví, na která odkazuje komise článku 12. Tady bych ráda viděla několik příkladů, která opatření konkrétně má komise na mysli eh, v tomto článku. Ta formulace mi přijde poněkud vágní. Dále autonomie a flexibilita preventivních plánů. Tady by mě také od komise zajímala informace o tom, jakou autonomii a flexibilitu má na mysli, když eh, eh, o tom mluví v článku 13. Jedná se o například eh, chřipkové pandemie, prepandemické situace by sem měly spadat také. Vlastně přesně to je to, co potřebujeme a eh, k tomu nám nestačí definice krizových situací. A ještě jedna připomínka. Influenza eh, se tady specificky zdůrazňuje, chřipka se tady specificky zdůrazňuje, ale proč vlastně? Eh, jsme snad toho názoru, že eh, jiné eh, zdravotní hrozby nevyvolávají krize. Já se těším na konstruktivní další spolupráci s, paní, s panem zpravodajem a stínovými zpravodaji. Děkuji vám a Nyní paní Ries za Rebeku Teller, prosím. No, děkuji, pane předsedo. Rebecca Taylor, která je stínovou zpravodajkou za frakci ALDE, bohužel dnes se nemůže být přítomna, takže mě požádala, abych co nejpřesněji interpretovala její poznámky eh, k Žilově eh, zprávě, takže se nediv, že mluvím anglicky. Mluvím za Rebeku. Jsou zde zajímavé změny k textu, který jsme dostali od komise. Pokud jde o návrh pana Parňo. Paní Taylor vítá návrhy, které se snaží vyjasnit roli ECDC. A také pokud jde o epidemiologický dohled a sledování eh, přenosných eh, nemocí, je třeba zaměřit se také na komunikační strategii, abychom se vyhnuli takovým problémům, jaké jsme pozorovali eh, při krizi spojené s bakterií E. coli v roce 2011. Tam musíme také se poučit z minulosti. Rebeka také vítá odpoři, eh, opatření na podporu transparentnosti a ochrany pozměňovacích a ochrany osobních údajů, to jsou pozměňovací návrhy 8 a 17. Vítá také posílenou spolupráci a koordinaci s VHO. Myslíme si, že by to mělo být ještě posíleno. Mělo by to být řešeno prostřednictvím práva komise vyhlásit mezinárodní eh, naléhavou situaci s ohledem na eh, chřipku a také na nutnost vakcinace. je třeba také poskytnout tento virus výrobcům vakcín. To nebude možné bez prohlášení WHO. Je třeba tedy vyřešit a navázat tuto pravomoc komise vyhlásit tuto mezinárodní hrozbu na rozhodnutí WHO. A to i z praktických důvodů. Bylo zde také řečeno, že se zde zmiňují implantabilní zdravotnické prostředky, to jsou pozměňovací návrhy 1, 13 a 15. Ehm, my jsme o tom diskutovali už před dvěma zasedáními. Naše frakce chce eh, řešit eh, ty chyby a nedostatky, které způsobily ten skandál s prstními implantáty. Nicméně si myslíme, že Komise by do září měla eh, vydat eh, novou směrnici o zdravotnických prostředcích a to by možná mělo být eh, vhodnější vhodnější nástroj k řešení těchto záležitostí. Ano, teď to bylo potvrzeno, myslíme si tedy, že by to byla vhodnější směrnice nebo tedy vhodnější místo, kde tuto věc řešit, jako to už hovořila i má kolegyně Fiona. Eh, vítáme také mechanismus společných nákupů vakcín. Mělo by to přispět eh, především eh, malým členským státům. Podíváme se na funkcionalitu toho všeho, abychom se ujistili, že budou vyřešeny nebo tedy dosaženy klíčové cíle. Jedna věc, která byla v radě sporná, se týká článku 12. Zaslouží si to zvláštní pozornost. Rebeka to chápe tak, že rada chce tuto věc odstranit a ráda by uvítala společné úsilí společně redefinovat tento text tak, aby získal schválení rady, pokud komise bude mít pocit, že toto opatření je nutné. A paní Taylor by ráda poděkovala zpravodaji za jeho úsilí a těší se na úzkou spolupráci s ním. Děkuji. Frau Děkuji paní Ries za to, že zastoupila paní stínovou zpravodajku a nyní eh, teď teprve dostává slovo komise. Máme tady dva zástupce, tři minuty, potom eh, zástupce VHO, které mezi námi srdečně vítám eh, a kteří si připravili pro nás prezentaci a potom, tedy VHO dostane pět minut a potom Eh, budou mít kolegové možnost ještě zareagovat. Eh, takže budeme takto postupovat. Prosím nyní zástupce komise, každý na tři minuty. Máte slovo. Thank you very much. Děkuji mnohokrát a Rád bych eh, se věnoval několika důležitým bodům, o kterých zde padla eh, zmínka. Nejprve, co se týče eh, léčivých prostředků, léčiv a zdravotnických prostředků. Už v roce 2010 byl přijata komplexní revize Eh, farmakovigilance a tato legislativa letos eh, vstoupí v platnost, aby se zabránilo zneužívání eh, léčiv a aby se nepoužívaly mimo daný účel. A myslím si, že podobná ustanovení jsou i v tomto návrhu. A co se týče implantátů zdravotnických prostředků, které jsou implantovatelné, eh, komise navrhuje, eh, aby, že příští, později v tomto roce přijde s legislativní iniciativou. A myslíme si, že to bude vhodné místo, kde bychom se zabývali zdravotnickými prostředky. Bude to lepší než v tomto návrhu. Tak tolik první věc. Ohled ohledně komunikace. Tady komise zcela souhlasí, že záležitost eh, komunikace s veřejností je velice důležitá. Eh, ano, a v jednom recitálu také hovoříme o tom, že je to důležité jakožto jeden z aspektů pro řešení zdravotních krizí. A myslíme si, že takováto koordinace, komunikace by měla být součástí koordinace eh, eh, všech eh, opatření pro řízení rizik. Článek 11. Pak, pokud se týče posilování mezinárodní spolupráce, to eh, tady komise k tomu navrhuje konkrétní článek a myslím si, že hrozby zdraví nekončí na hranicích a proto spolupráce s třetími státy je podle našeho soudu mimořádně důležitá, stejně jako i koordinace akcí se Světovou zdravotnickou organizací. Nicméně, pokud jde o to, zda by opatření měla být v souladu s doporučeními VHO, to je otázka, která vyvolává v komisi určité obavy, protože v některých případech doporučení VHO možná se dotýkají jiných eh, politik našeho společenství, jako je volný pohyb a vnitřní trh, na vnitřním trhu. A proto bychom se tomu raději vyvarovali. A v článku 12 by se mělo říci, že opatření by měla spíše eh, přihlížet k těmto doporučením VHO a ne nutně být s nimi v souladu. Pokud se týče ustanovení, týkajících se rozsahu působnosti rozhodnutí v článku 2, pak komise by spíše byla pro mechanismus, aby za výjimečných okolností členské státy eh, mohly se zabývat věcmi, které jsou mimo rámec rozhodnutí v rámci mechanismu eh, o kterém hovoří tento text. A to by umožnilo aby problémy, které spadají pod jiné typy legislativy EU, se řešily za mimořádných okolností. Takový přemostěvací mechanismus, to si myslíme, by se dalo lépe zvládat než kdybychom chtěli rozšířit eh, rozsah působnosti legislativy v článku 2. Pak tady byla otázka na příklady typu opatření, s nimiž počítá komise v rámci článku 12. Právní základ, jak už bylo řečeno, je velice slabý, ale máme za to, že koordinace opatření týkajících se například rad veřejnosti eh, jestli je možné někomu cestovat, pak tedy to jsou eh, sdělení, eh, které eh, dělají členské státy na pomoc veřejnosti a určitě společné protokoly, které by se týkaly určitých skupin příkladů. To by byly takové příklady opatření, které si představujeme v rámci článku 12. Jsou to taková pojistná opatření. A konečně, co se týče uznávání mimořádných situací v rámci 13, to se týká především pandemie chřipky. Je to eh, totiž eh, mechanismus eh, pro umožnění rychlé výroby vakcín v případě pandemie. A proto jsme takto formulovali článek 13. A teď s vaším dovolením bych dal slovo dále. Děkuji. Děkuji. Já se vyjádřím o rozšíření pole působnosti tohoto rozhodnutí o na ionizující záření, které spadá pod kapitolu, pod kapitolu 3 zdravotnická ochrana, za kterou jsem zodpovědná. Vypustil, zodpovědný. Vypustilo by se úvodní ustanovení číslo 7 s ohledem na právní základ, který v tomto případě platí. My teď očekáváme oficiální stanovisko právní služby Evropského parlamentu aby mohly reagovat i služby ostatních institucí, ale bych vám rád vysvětlil, proč, když jsme předkládali svůj návrh, jsme nepovažovali za užitečné zahrnout do pole působnosti také ionizující záření. Chci připomenout, že kapitola 3 smlouvy o Euratomu tak eh, ta pokrývá tato rizika, především tedy v článku 30, který stanoví eh, základní pravidla pro zdravotnickou ochranu pracujících a populace proti ionizujícímu záření. Článek 31 zavádí velmi specifickou skupinu expertů, která má předkládat stanoviska k tomuto tématu, pokud je o zdravotnická rizika a články 35 až 38 určují povinnosti členských států a také specifická práva a dává také komisi pravomoci, velmi specifické pravomoci v tomto smyslu. To vše vyplývá z celého vějíře derivovaného práva. Už v roce 59 byla založena tato záležitost, v roce 96 byla naposledy tedy zrevidována a my teď diskutujeme o další revizi a konsolidaci této směrnice která pokrývá jaderné nehody, přípravu na radiologické situace po jaderné katastrofě. To znamená, že členské státy musí vypracovávat urgentní plány, musí také zajistit okamžitou odpověď na takovéto nehody a také musí být zajištěna přeshraniční spolupráce mezi členskými státy. Ta bude také posílena v návrhu směrnice, o které se diskutuje dnes. Je zde také rozhodnutí Rady z roku 1987, rozhodnutí Euratom o výměně informací v případě eh, jaderných krizí. Zavádí se systém, který funguje, který byl uplatněn právě v kontextu Fukushimy, je denně testován. A také Každý rok eh, provádí mezinárodní cvičení a také v průběhu národní cvičení. Je zde také organizace eh, pro potraviny, ale to je věc, eh, která mě nepřipadá v tomto smyslu tak důležitá. Proto nám tedy nepřišlo důležité zahrnout sem toto ionizující záření, protože tím by vzniklo takové zmatení, pokud jde o pravomoci výboru pro zdravotnickou bezpečnost a té expertní skupiny, kterou zavádí smlouva o Euratomu. Nicméně není zde žádné riziko, které by bránilo kooperaci a výměně informací mezi všemi aktéry v rámci komise a v rámci členských států. Děkuji. Děkuji komisi a nyní bych rád předal slovo panu Rodie, panu Petríněmu. Srdečně vás zde vítáme. Vítáme vás ve výboru, který se zabývá také zdravotnickým a prosím vás, abyste se omezili na pět minut. Vím, že jste připravili velkou prezentaci, ale máme zde časový problém, takže rád bych ještě dal slovo i kolegům a kolegyním, takže prosím, buďte struční. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, já budu velmi stručný. První bod eh, má vyjasnit, eh, že Evropská unie a zámořská území nejsou eh, nějakým izolovaným blokem a opatření, která se uplatňují, mohou být různorodá. Samozřejmě Evropa je takovým hubem a mezinárodní křižovatkou pro celou řadu věcí, nejen pro cestující, ale také pro zvířata, včetně hmyzu, potravin a tak dále. Zde chci ukázat, že země EU jsou často cílem takovýchto masových událostí. Vidíte, že se blíží olympijské hry, to je tam ta fotografie dole. Chci také připomenout, že v rámci planety se věci mohou velmi rychle pohybovat. To byl příklad SARS v roce 2003. Stejně se to týká i dalších eh, infekčních chorob. Lidé cestují a mohou tyto nemoci šířit. Evropa, Evropská unie je velmi zranitelná, pokud jde o určité choroby, například obrna. V roce 2010 jsme měli velikou eh, epidemii obrny eh, v rámci Evropy. Rozšířilo se to i na jiné země a mohlo se to stát opravdu i v Evropské unii. Eh, dále, zarděnky v Evropské unii. Evropská unie vyváží tuto chorobu do zemí, které zatím byly uchráněny před touto chorobou, například Severní Amerika. Eh, pokud jde o potravinové choroby, choroby, které mají potravinový původ, ty se také velmi šíří. Měli jsme nedávné příklady z Francie a z Německa. Mezinárodní zdravotnické nařízení a především země Evropy. Toto Mezinárodní nařízení bylo zrevidováno v roce 2005 a bere v úvahu některé moderní koncepty, které najdete také v návrhu komise berou v úvahu nejen hranice, ale také věci, které řeší tyto problémy už u zdroje. Jedná se o přístup, který bere v úvahu všechna rizika, all hazard. Zajímavé zde je podívat se na to, že mezinárodní zdravotnické nařízení, které je právně závazné, obsahuje nebo zahrnuje všechny země EU, ale i celou řadu zemí, které nejsou členy EU, ale které mají hranice s Evropskou unii, například Andora nebo Vatikán, Liechtensteinsko, Monaco, San Marino, Švýcarsko. Všechny tyto země také podepsali toto mezinárodní zdravotnické nařízení. Má dvě oblasti uplatňování Jednak se jedná o e, řízení e, světových událostí a za druhé se to týká kapacit, které musí státy, smluvní státy získat a vytvořit. E, má to 10 částí a přílohy. Další důležitý bod je tak trochu převratný z hlediska veřejného zdraví a to je část 2 a 3 a ty se týkají sdílení informací mezi zeměmi a z, VT, z VHO a také s doporučeními pro veřejné zdraví v případě zdravotnické krize. Pokud jde o dohled, všechny země musí mít schopnost detekovat, oznamovat a hlásit VHO celou řadu událostí, nejen ty příliš závažné, ale i ty, které by se mohly stát hrozbou pro veřejné zdraví. Pokud o notifikaci, o oznamování, musí být oznamovány všechny události, které by mohly. To slovo my je tam velmi důležité. Takže VHO dostává informace každý den, i když ne každý den dochází k takovýmto naléhavým událostem ať už to je jakýkoliv zdroj problému, ať se jedná o přírodní nebo eh, lidské problémy, Mezinárodní zdravotnické nařízení žádá, aby země oznamovaly tyto události VHO. Pokud je o konzultaci, tak eh, země, které si nejsou jisté, se mohou obrátit eh, se žádostí o konzultaci na VHO, můžou požádat o technické stanovisko. Pokud je o důvěrnost, tato konzultace může být prováděna důvěrnou formou a když VHO žádá což je nejčastější jev, VHO má systém detekce, obrátí se na zemi a chce to ověřit, tak země má 24 hodin a je to lhuta, která je právně závazná, aby oznámila VHO všechny informace, které má, nebo alespoň tedy potvrdila příjem této žádosti. Informace, které VHO má k dispozici, jsou dány také k dispozici dalším zemím pouze za určitých podmínek, které jsou podmínky, které se řídí zdravým rozumem. Nebudu zasa, zacházet do detailu. Důležité je, aby všechny členské státy Evropské unie, které jsou také členy VHO, musí mít eh, národní kontaktní bod pro mezinárodní zdravotnické nařízení, které je v kontaktu s kontaktním místem eh, v rámci VHO. Tato stránka hrála velmi důležitou roli, protože ECDC má přístup eh, k této stránce, k této webové stránce. Eh, tato stránka navrhuje právě ten All Hazard Approach eh, a zde na této stránce najdete všechny údaje o kontaktních místech v ostatních zemích. A to se velmi používalo při sledování kontaktu z jedné země do druhé. Teď to proběhneme ještě rychleji než dosud. toto je návrh eh, nástroje pro oznamování a rozhodování. Nebudu zacházet do detailu, takže následující slide máme systém informací o epidemích. Podobá se to tomu, co dělá ECDC každý den. Další slide, další slide ještě. Tady vidíte, že členské státy Evropské unie jsou velmi zastoupeny v expertním výboru VHO pro mezinárodní zdravotnické nařízení, které umožňuje vytvořit eh, tento výbor pro naléhavé záležitosti. VHO má systém řízení, který je globální na celosvětové úrovni pro všech šest eh, regionálních kanceláří, má systém reakce s partnery, jsou to tedy instituce eh, členských států, které spolupracují s VHO, také je důležité, abychom každý den to koordinovali s EFSO nebo Eh, z ECDC a velmi často v celé řadě zemí kontaktní místa jsou eh, stejná jako systém eh, VHO. Německy, prosím tě. Und zwar zu den, Sprech, zu den äh, Sprechern der Fraktion. Äh, das als erstes dann Frau Kukovic, dann kommt Frau McEwen und dann kommt Herr Prodi. Und da möchte ich den Berichterstatter abschließend noch mal das Wort geben. Zwei Minuten bitte jeweils. Eh, Především mi dovolte, abych poděkovala eh, zpravodaji a stínovým zpravodajům a děkuji také za eh, tyto další užitečné náměty a návrhy. Eh, možná, že to trošičku ten rozsah až příliš rozšiřuje, ale musíme si uvědomit, že každý řetěz je tak silný jako jeho nejslabší článek. Proto musíme být schopni zvládat celý globální řetězec, pokud se jedná o přeshraniční a globální hrozby pro zdraví. Ovšem dnes eh, se musíme zaměřit na eh, implementaci zejména. je už mnoho eh, směrnic a různých jiných eh, legislativních eh, aktů a ne všechno je v pořádku. A zejména málo co je v pořádku, pokud si představíme komunikaci, která vyvolává často paniku během současné krize hodně závisíme například na příjmech z turistiky. Pokud bude špatná komunikace ohledně přeshraničních hrozeb, pak se může stát, že některé státy nebudou mít turisty, přičemž někde to může dělat až 10 HDP příjmy z turistiky. Proto musíme být velice opatrní v tom, jak řídíme komunikaci, protože to může nadělat hodně škody. To ovšem neznamená, že bychom se snad neměli pořádně starat o zvládání všech hrozeb. A další věc, měli bychom se řídit zejména zásadou jednoduchosti. A proto, když bychom sem chtěli zařadit všechno, co nás napadne, mohly by se nám trochu rozmlžit priority. Poukázala bych ještě na další věc, a totiž dostupnost eh, vakcín. Z mého hlediska vakcíny by mohly být eh, levnější, pokud by se zajistily společné dodávky. Děkuji Linda McEva na dvě minuty. Děkuji a děkuji také panu zpravodaji za jeho zprávu. Podle mě záleží zejména na jednu věc, pokud se jedná o přeshraniční krizi. Ne, eh, kdo to udělá, ale hlavně, aby se to udělalo a kdo má tedy odpovědnost za co. Musíme tedy mít jasné postupy pro agentury, kdo co bude dělat a aby se jednalo hlavně rychle. Myslím si, že co se týče legislativy eh, o farmakovigilance, tam už jsou zapracované mechanismy pro um, rychlou reakci. Už jsme to změnili, protože někde to úplně nefungovalo. Co se týče zdravotnických prostředků, tady jsou ty dobře známé problémy a potřebujeme zcela jasně zlepšit koordinaci právě v této věci. Ale kde by se to mělo udělat? To by záleželo na to, co by se jednalo. ESFA se zabývá eh, například problémy potravin. Možná by komise nám mohla pomoci, aby se vyjasnilo, kdo vždycky bude vedoucí agenturou, kdo co bude dělat a kdo má co na starosti a na zodpovědnosti. A chtěla bych se zeptat eh, pana eh, představitele komise, nevím, naštěstí, eh, na neštěstí jméno, hovořil jste o jaderných otázkách o Euratomu. Tato smlouva už existuje dlouho a já už jsem dlouho europoslankyně, ale přesně nevím, co by se stalo, kdyby tady se stalo něco podobného jako v Japonsku, jak by to vypadalo s přeshraniční koordinací. Já vím, co se stane, když dojde k místnímu k havárii, ale co když to bude přes přeshraniční. Můžete například zabránit lidem, aby překračovali v takovém případě, dejme tomu, hranice, je tady možnost eh, koordinace a je tady nějaká úloha pro Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí, je tady nějaké spojení mezi tím, o čem jste hovořil, a ECDC, anebo máte naprostou důvěru, že kdyby došlo k havárii typu japonské, měli byste věci pod kontrolou a nepotřebovali byste lepší koordinační mechanismus. Je tady plno administrativních struktur, ale jde o to, zda když půjde do tuhého, budou také fungovat a zda bude každý vidět, co má dělat, když se něco stane. Děkuji, Lindo. Two minutes. Pan Prody. Grazie. Děkuji, pane předsedo. Jen eh, velmi stručné vystoupení, které se týká vlivu, nebo tedy chřipky, která se šíří vdechnutím. Nejrizikovější jsou prostředí, kde je hodně lidí. A ty musíme především vzít v úvahu, musíme na ně dohlížet, jak říkal zástupce Mezinárodní zdravotnické organizace. Týká se to například letadel, to je důležité pro přeshraniční šíření. Problém je tedy dohlížet nad eh, tím, jakým způsobem funguje vnitřní systém ventilace. Nevím, eh, jak dalece to berou v úvahu aerolinky a výrobci letadel, protože je zde velká intenzita letecké dopravy a je dokázáno, že možnost eh, šíření nákazy je právě v letadlech velmi vysoká. Já se tedy ptám, zda to tedy není nějakým způsobem upřesněno, zda se nevěnuje zvláštní pozornost eh, této záležitosti, protože pokud jde o přeshraniční šíření, tak eh, je to ten nejdůležitější případ, i když nesmíme samozřejmě zanedbávat šíření chorob v rámci členských zemí, uvnitř členských zemí. Je to tedy podle mě velmi důležité specifikum, které bychom měli vzít v úvahu. Děkuji a na závěr ještě pan Žil Parňo. Monsieur le Président, Pane předsedo, eh, vážení kolegové, vidíme, že se jedná nejen o návrh rozhodnutí, které bychom měli přivítat, protože obsahuje celou řadu pozitivních aspektů. Týká se to našeho každodenního života, každodenního života půl miliardy Evropanů a Evropanek. První reakce na vystoupení kolegů a zástupců komise a VHO, zejména tedy po vystoupení Johna Ryana, který je generálním ředitelem v Evropské komisi. My s ním pravidelně spolupracujeme Existuje zde celá řada překážek, které zde existují ve většině členských států, které odmítají přijmout opatření, která by ovlivnila jejich národní suverenitu. A to vyplývá z kompromisu připraveném dánským předsednictvím. Ten bude sloužit jako základ pro pokračující práce v Radě s cílem přijmout na konci roku 2013 toto rozhodnutí. 22. června tohoto roku se sešli ministři zdravotnictví, aby přeskoumali tento návrh rozhodnutí a vidíme, že zde před sebou ještě máme dlouhou cestu. Členské státy si musí uvědomit, že je nutné, abychom měli globálnější, evropštější mechanismus. A my na to musíme pracovat. Myslím si, že v diskuzích a při přijímání těchto záležitostí v naší legislativní práci musíme být co nejvíce jednotní, protože s radou půjde o vztah síly a my musíme této své síly využít po té, co přijmeme svou zprávu. To byla první poznámka a druhá poznámka, pane předsedo, velmi stručně. Pokud jde o nesprávné používání léku, já jsem si zmínila o tom, že nařízení, nebo toto rozhodnutí by se o to mohlo zmínit. Jak říkala Linda McEvan, ten skandál s mediátorem nám proklouznul, já souhlasím ale s tím, co jste říkali o farmakovigilanci. Ten dohled na léčivy, který bude spuštěn příští rok, by měl umožnit pozitivně reagovat na skandál s mediátorem, aby se to už nikdy znovu neopakovalo, aby to už nikdy neproklouzlo tou sítí. Nepotřebujeme tedy, aby toto rozhodnutí řešilo to špatné používání léku. Pokud jde o lékařské potřeby nebo o zdravotnické potřeby, zde bude návrh, který zatím ještě neznáme. A myslím si tedy, že my, kteří zde dnes plníme svou roli zákonodárců a jako první přistupujeme k tomuto tématu, protože máme toto rozhodnutí, o kterém diskutujeme, tak si myslím, že bychom měli přistoupit i k otázce zdravotnických potřeb. Jsme tak trochu, máme trochu náskok oproti směrnici, kterou nám navrhne Evropská komise. Proč tedy toho náskoku nevyužít? Třetí nebo čtvrtá poznámka se týká pole působnosti, které by se mělo rozšířit i na zdravotní hrozby vyplývající z ionizujícího záření. Já si myslím, že to, co navrhujeme, žádným způsobem nevytváří riziko zmatku nebo nejasností. Jedná se jen o výměnu informací, o rozšíření na systém, který už dlouho známe, který funguje v rámci smlouvy o Euratomu. Nevidím žádné riziko nejasnosti. Linda také připomněla, že musíme vytvořit eh, ochranu pro všechny občany. A Euratom hovoří pouze o ochraně pracujících, o ochraně těch, kteří pracují v jaderných elektrárnách, kteří pracují s ionizujícím zářením obecně. Náš návrh by měl pokrýt veškeré obyvatelstvo a já tedy trvám na tom, že bychom k tomuto tématu měli ve svém návrhu rozhodnutí také přistoupit. Samozřejmě, pane předsedo, a to už je slovo na závěr, ještě před lhůtou, to znamená před 17. zářím, se sejdu se všemi stínovými zpravodaji a budeme usilovat o to, abychom našli společnou řeč a abychom eh, před výbor předstoupili se společnými pozměňovacími návrhy. Je totiž důležité, abychom dosáhli kompromisu mezi sebou, vzhledem k tomu, jaký zájem máme na tomto textu a potom budeme pochopitelně pokračovat, ne v diskuzi, ale ve vedení dialogu s Johnem Ryanem a se zástupci Evropské komise. Vielen Dank. Děkuji vám, děkuji panu Parňo. Dialog je vždycky dobrá věc, lepší nežli hádka, takže dobrý přístup. Eh, Lhuta pro pozměňovací návrhy byla stanovena na 17. září eh, ve 12 hodin a ve výboru eh, o tom budeme hlasovat 10. října, na plénu potom se bude hlasovat v listopadu. Tak je to alespoň naplánováno. Děkuji všem. Omlouvám se za ten omezený eh, čas, eh, ale jinak by se nám to vymklo z rukou. Můžeme přejít nyní k bodu pořadu jednání číslo 13, který se zabývá klasifikací, balením a označováním nebezpečných přípravků. Spravodajkou je zde eh, Rita Korhola a tím ji prosím, aby se ujala slova. Thank you, Mr. Chairman. Eh, děkuji, pane předsedo přepracování směrnici o nebezpečných přípravcích je velice eh, technická, ale v posledu je to poměrně jednoduché vzhledem k tomu, že je natolik specifická. A má to tady kodifikovat eh, pozměňující akty a týká se to mm, pravomoci komise ohledně aktů v přenesené pravomoci a prováděcích. Je to takzvaná lisbonizace stávající směrnice s ohledem na legislativní postupy. Místo toho, abych eh, hovořila přímo o tomto příprav, to, eh, eh, tématu chtěla jsem poukázat na to, že opravdu eh, tady se má hlavně zajistit právní kontinuita v rámci právního sektorálního rámce. Tady momentálně probíhá reforma vzhledem k tomu, že bylo přijato nařízení REACH. Tady se týká o klasifikaci balení a označování nebezpečných přípravů. Jedná se o roztoky dvou nebo více látek, ale bude to platit eh, jenom do 1. června 2015, protože taková e, jsou v příslušném nařízení přes přechodná opatření. Směsi se mohou e, nadále e, dodávat v rámci pravidel až do 1. června 2017. Toto přepracování se vztahuje k aktu, který se má postupně stahnout. Je důležité také zaznamenat, že já jako zpravodajka nenavrhuji žádné pozměňovací návrhy k této zprávě. Má to jednoduchý důvod, protože že není tedy žádná možná modifikace eh, skutečných látek, které eh, jsou tady. Tady se nedá eh, hrát s politikou. Jediné drobné změny jsou vlastně ty, které jsem zmiňovala. Totiž jedná se o aktualizaci ustanovení procedurálního rázu, které se, ty, aby to odpovídali samozřejmě smlouvě a REACH a plus k tomu jsou ještě některé drobnosti, které je třeba dodat, které se náhodou eh, vypustily, když se dělalo jiné nařízení CLP, jako je například doložka o důvěrných informací prakticky všechny šedé zóny v této směrnici, to znamená ty části textu, které by se daly pozměnit, eh, mají co dělat s procedurálními změnami. Nic z toho se netýká přímo podstaty věci. V vysvětlujícím pohráž, prohlášení ke své zprávě se zabývám konkrétně články, kde byly provedeny navrženy změny ale jak už jsem zmínila, nevidím důvod, proč by se e, to dále mělo měnit, proč bych já měla něco ještě modifikovat. Komise slíbila, že vůbec e, se nebude dotýkat této směrnice, dokud v roce 2015 nevstoupí v platnost nová e, legislativa, čili žádné no, akty v přenesené pravomoci týkající se této legislativy bychom neměli očekávat. Já mě to opravdu zajímá, kolegové, budu víc odmítat jakoukoliv diskusi k tomu, ale moc by mě překvapilo, kdyby k tomu došlo, kdyby k takové diskusi došlo, protože je to evidentně zcela jasný případ. Děkuji vám. Kolega Jürgensen. Já bych chtěl nejprve eh, paní zpravodajce eh, poděkovat a mohu říct, že s jejím prohlášením naprosto souhlasím. Není třeba měnit návrh komise, protože se jedná jenom o technické vyjasnění, což vyplývá z mnoha pozměvacích návrhů, které byly za ta léta zapracovány. A také eh, se to týká um, z, z, harmonizace s Lisabonskou smlouvou. Je to technicky důležité, ale není to nic kontroverzního. A také e, se týká o e, možnost aktu přenesené pravomoci. Čili my to můžeme plně podpořit. Děkuji, Satu Hasi. Děkuji, pane předsedo, a stejně jako zpravodajka a jak už řekl i místo předseda, jedná se o vysoce technickou záležitost. Nicméně je tady jedna věc, která je vázána na e, právo parlamentu. A o té bych se přece jen chtěla zmínit, protože v rámci starého systému komitologie parlament usiloval a také dosáhl zlepšení času reakce v případě, kdyby se objevilo něco problematického. Tento čaj byl rozšířen 2 plus 2 měsíce a teď v tomto návrhu komise se eh, navrhuje to zkrátit na 2 plus 1 měsíc. A teď eh, už existuje tedy 2 plus 2. My jsme o to bojovali a dosáhli jsme toho. A proto bych eh, si velice přála, abychom se drželi této linie. I v souvislosti s touto legislativou, byť tedy musí být eh, uvedena eh, do souladu s novými postupy eh, ohledně aktu přenesené pravomoci. Děkuji za to a ještě předáme slovo komisi, pokud si přeje promluvit. Ano, prosím. Thank you very much. Děkuji. Eh, já pracuji na tomto přepracovaném návrhu za komisi. Především chci poděkovat za skvělou zprávu i prezentaci a také beru v úvahu poznámky eh, posledního účastníka diskuse. Tento přepracovaný návrh byl vypracován horizontálně spolu s ostatními návrhy Daga Enterprise. A stejné řešení bylo vlastně přijato pro eh, všechny návrhy. A DG také konzultovalo eh, v ostatní eh, DG a já jsem to potom dostal této podobě a eh, bude tady snaha také najít řešení pro čas reakce. Komise samozřejmě je zmocněna k tomuto řešení, ale nevím, jestli by to nebylo proti eh, zásady konsistence. Tady eh, jsou různá řešení navrhována z DG, i když to není úplně vázáno na tuto věc. Čili budeme tady hledat podobná řešení ale samozřejmě, že řešení má, eh, pardon, rozhodovací eh, pravomoc má zákonodárce, ale opravdu jedná se o zcela jasnou kodifikaci. A měnilo se to pouze z technických důvodů, pro, jenom to je důvod pro přepracování. A z DG jsme také dostali ujištění, že takhle to bude, protože se počítá s postupným stahováním do roku 2015, ale aktiv delegované pravomoci, přenesené pravomoci se zatím nebudou používat, čili bude to tady formálně, ale nebude se to využívat a proto není žádná podstatná potřeba, aby se tato ustanovení uvedla eh, v život. Proto bych se chtěl eh, zeptat, zda byste mohli přihlédnout k této specifické situaci. Je to zcela jasná kodifikace a proto bychom nechtěli měnit čas reakci, protože by to mohlo vyvolat nesprávnou reakci ze strany rady. Ta by možná potom ráda zasahla i do jiných aspektů. A problém s tímto aktem je, že to má být vlastně ten přemostovací takový akt, jak říkala eh, paní eh, Korhola. A vlastně už tady jsou předurčeny eh, konečné výsledky. A vlastně, kdyby se zaváděly změny, mohlo by to vést k pozměňování jiných aktů, které jsou ve vazbě na tento. Děkuji vám. Ptám se paní zpravodajky, jestli chce ještě jednou zareagovat. Já si myslím, že to byla velmi dobrá rozprava a že už k tomu není mnoho co dodat. Já doufám, že ta obava, na kterou upozornila paní Hasy, že to se vyřeší, právní služba nám může zaručit, že za žádných okolností neoslabíme svou moc, svůj vliv. Komise řekla vše, co bylo potřeba a odpověděla velmi dobře, takže já myslím, že jsem spokojena s tímto výsledkem. Děkuji. To je dobře, že jsme všichni šťastní a spokojení s výsledkem. A pozměňovací návrhy musí být podány do 12. července 12 hodin a v našem výboru budeme hlasovat eh, o tomto stanovisku 10. října Eh, a v prosinci 2012 se bude hlasovat na plénu. Děkuji zástupcům eh, za debatu a my můžeme přejít k bodu číslo 14, energetický plán do roku 20, 2050, budoucnost s energií. Spravodaj, spravodajkou je paní Romana Jordan která dostane slovo jako první. Prosím. Um, o dokumentu, který je... Uh, Hovoříme tedy o dokumentu, který je výsledkem eh, dlouhého, eh, dlouhé čas, časové lhuty, kdy jsme zahájili diskusi o klimatických změnách. Bylo to před třemi lety. A tehdy jsme hovořili o zprávě za, rám, za rámec 2020 a hovořilo se o celkové cestovní mapě do roku 2050. Teď máme co dělat se sektorálním dokumentem, který se týká rozvoje energetiky ve směru snižování emisí CO2. Komise vypracovala několik scénářů, které mají sloužit jako základ pro diskusy. A řekla bych, že to jsou vysoce ambiciozní scénáře, ba přímo revoluční, jak někteří tvrdí. Předpokládají daleko účinnější, efektivnější využívání energie a nejméně ambiciozní je ten, který předpokládá snížení primárních energetických zdrojů jejich používání o 32 A kromě toho e, se předpokládá také větší využívání e, zdrojů, e, obnovitelných zdrojů energie. A to Eh, zvláště tak, že konečné využití by mělo dělat více než 44, podle některých scénářů dokonce 74 Používá se také eh, s větší eh, využíváním elektřiny. A právě při výrobě elektrické energie by se mělo využívat více obnovitelných zdrojů od 59 až do 86 Závislost na dovozech by se měla Eh, by měla klesnout. Eh, ehm, dnes je mm, vyšší a mělo by to být jenom 35 až 45 eh, Komise také navrhuje některé klíčové věci, které je třeba udělat, máme-li se ubírat touto cestou nízkého uhlíku. Zejména je důležité, abychom dosáhli nastavených cílů pro rok 2020 a další věc je potom realizace plánu ohledně energetické účinnosti se zaměřením právě na obnovitelné zdroje. Pak eh, dalším důležitým bodem je vývoj a inovace, technologické inovace výzkum. A pak eh, skutečně funkční energetický trh s energiemi. Eh, ten by měl podle rozhodnutí rady být už v roce 2014 být funkční. Eh, komise také ve svém sdělení počítá s tím, že bude tady mezinárodní dohoda o klimatických změnách, že ta bude přijata a navrhuje také posílit činnost Evropské unie právě v této oblasti. Tolik k tomuto dokumentu. Když jsem eh, vypracovávala návrh stanoviska, narazila jsem na řadu problémů, protože eh, jsem neměla příliš mnoho zdrojů k dispozici. Eh, často se dohadujeme o tom, jaké mají pravomoci Envy a ITRE. A já to chápu tak, že my máme na starosti boj proti klimatickým změnám, veřejné zdraví a tak dále. A pak eh, se tady jedná o to, co dělat eh, po roce 2020 pan rektor vypracovává zpráva a my jsme se dohodli, že my máme na starosti únik eh, uhlíku a propagaci nových eh, pracovních příležitostí prostřednictvím zelených technologií a tak dále. To by tedy mělo být právě v pravomoci Envy. A já jsem ve svém stanovisku poukázala na tom, že cestovní mapa 2050 by neměla být jenom seznamem přání, ale že bychom měli poukázat na ty věci, které opravdu přispějí ke snížení eh, emisí CO2 už do roku 2020, a to takže významně. Proto je důležité nastavit priority a systém by měl být v porovnání se současným zjednodušen, protože ten současný je příliš eh, komplikovaný a příliš regulovaný a proto eh, nepodporuje investice tak, jak by měl. Potřebujeme jasné mechanismy s jasně nastavenými cíly. A tady mi dovolte zmínit Horizont 2020 a systém ob obchodování s povolenkami s emisemi. V rámci eh, tohoto systému bychom měli méně problémů, kdybychom měli jedno, jeden cíl a ne několik různých. Proto navrhuji toto. Za prvé, v rámci Evropské unie bychom se měli připravit na budoucnost na základě několika scénářů. Byla jsem trošičku zklamaná, že jsou tady scénáře, které předpokládají mezinárodní akce. Znamená to snad, že v případě mezinárodní dohody, pokud by došlo k nějakému spoždění při přijetí takové mezinárodní dohody, že bychom vlastně ustoupili od této eh, cestovní mapy do roku 2050. Myslím, že bychom měli mít více scénářů, abychom čistě nezávisleli na mezinárodních akcích. Druhá věc je, že bychom se měli zaměřit na to, abychom vytvořili prostředí, které by bylo příznivé pro investory, jak už jsem říkala. Měli bychom věci zjednodušit. Navrhuji také v mém stanovisku, aby tady byl jediný cíl cíl do roku 2030, co se týče emisí CO2, protože si myslím, že tím bychom zajistili lepší transparentnost a technologickou neutralitu. A nemuseli bychom tedy řešit technologické dopady, protože ty se těžko ve skutečnosti hodnotí, posuzují. Navíc Mám v úmyslu předložit i několik pozměňovacích návrhů, nebude jich moc, protože bych chtěla, aby to stanovisko bylo jasné. Jeden se bude týkat například úniku eh, uhlíku. Udržitelný rozvoj totiž by měl být založen na několika pilířích. A proto bych eh, ráda eh, dala pozměňovací návrh v tom smyslu, že aby se mohla vyvíjet nízkouhlíková technologie, eh, musíme také mít dobré vztahy s občanskou společností. A nakonec postoj vůči různým zdrojům energiem. Vím, že toto je odpovědnost ITRE, ale i my v našem výboru o tom často hovoříme a proto bychom to snad měli zahrnout i do tohoto dokumentu. Tady bychom měli přihlédnout k, k, k mixu energií a to eh, je samozřejmě věc, která je v kompetenci členských států. Ale Eh, také beru v úvahu, budu brát eh, další vaše názory, které vyplynou z dnešní a dalších diskusí. Eh, ráda bych položila otázku, pokud mohu, Evropské komise. Máme tady vůbec zástupce Evropské komise? Pokud ano, pak mi dovolte dotaz na komisi. Pokud je o tu mezinárodní komponentu, zajímalo by mě, zda Evropská komise navrhuje, aby se Evropská unie ubírala cestou nízkouhlíkové ekonomiky pouze v tom případě, že v tomto směru bude přijata mezinárodní dohoda. A nebo zda je třeba, aby Evropská unie v tomto směru jednala, i když by to bylo jednostranné. Co tedy Evropská komise navrhuje? v jakém směru by se měla Evropská unie ubírat, pokud by nedošlo k přijetí mezinárodní dohody, vzhledem k tomu, že tady vidíme zatím jenom scénáře, které předpokládají, eh, že taková mezinárodní dohoda bude přijata. A další věc, mohla byste nám říci něco bližšího o Um, vašem předpokladu, že by tady měl být, um, byla být globální akce proti eh, klimatickým změnám. Kdo by se toho měl účastnit jako země a jaké akce a jakým způsobem by se měly začít snižovat emise skleníkových plynů? Děkuji. Děkuji jako první Jo Leinen. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji také eh, paní Jordan eh, za zprávu, která putuje mezi oběma výbory, paní zpravodajka, a zná, vyzná se v té tématice velmi dobře. Já vím, že mm, zpravodaj má Eh, jenom omezený počet eh, řádků, které může využít, takže určitě další vstupy přijdou v podobě pozměňovacích návrhů. Energetická cestovní mapa do roku 2050 je opravdu jádrem politiky eh, ochrany klimatu. Energie není všechno, máme ještě dopravu a zemědělství, ale energetický sektor je vlastně opravdu fundamentální v otázkách snižování ehm, skleníkových plynů. Takže eh, proto si myslím, že tuto cestovní mapu musíme brát opravdu vážně a zaměřit na ní mimořádnou pozornost. Eh, body 5, 6, 7 si myslím, že jsou dobré. Body 2, 3, 4, tam bych měl pár doplňujících dotázek. Ta pětka, to je v pořádku. Je pravda, že potřebujeme odpovídající nástroje i v sektoru energetiky, proto abychom eh, mohli prosadit změnu od ehm, emisí směrem k nulovým emisím a systém obchodování s emisemi, to je opravdu jeden ze základních nástrojů. Eh, a to si myslím, že náš výbor takto musí musí říci. Eh, další mechanismy ochrany budou vítány. Nemáme žádné daně nebo odvody eh, v závislosti na emisích CO2, ale eh, systém obchodování s emisemi pokrývá jenom 40 emisí, takže pro těch zbývajících 60 emisí musíme také ještě něco vymyslet. Tak, eh, a to já velice podporuji. Pravda je také to, že Evropa by měla mít vedoucí pozici při rozvíjení nových technologií, Tady doufám, že Horizont 2020, náš výzkumný program, určitě nám pomůže k tomu, abychom přicházeli s technologiemi, které budou znamenat opravdu průlom v jednotlivých sektorech. Také je správné, že tady zmiňujeme sektor dopravy. Máme Bílou knihu o dopravě, kde je e, zmíněno mnohé. E, a nejsem si úplně jistý, zdali budoucnost dopravy sama o sobě eh, tedy spočívá pouze v oblasti elektromobilů. Myslím si, že vodíkový pohon je také dobrá alternativa vedle elektromobilů, eh, protože eh, nemůžeme se odvolávat jenom na tedy elektrickou, elektrický pohon. K bodu 2 tam mám své pochybnosti. Vy jste e, žádala o informace komisi. Já mám pochybnosti o tom, zdali EU by, se mě, by měla prohlubovat eh, svou závislost na tom, co se e, odehraje na konferencích OSN. To není správné, ta cesta by byla příliš pomalá a pro nás nevýhodná. My jsme to viděli v Riu a budeme mít 9 miliard eh, lidí, budeme spotřebovávat obrovské množství energie a svět čeká na to, že Evropa se ujme opravdu té průkopnické role a my ve svém vlastním zájmu eh, tuto cestovní eh, mapu 2050 musíme skutečně uvést v praxi, musíme být nezávislí a já bych um, navrhoval, abychom uh, zmínili to, že komise by měla před, předkládat návrhy v tom smyslu, co budeme dělat, když svět nebude, uh, se k nám nepřipojí dostatečně rychle, když svět nebude te, na této cestě dostatečně rychlý. To si musíme ještě rozmyslet. K bodu 3. Tady si nejsem jistý, jestli eh, bychom měli mluvit o nadregulaci v oblasti energetických změn. Já nevím, co je tím míněno. A myslím si, že to, že se nám předhazuje, že Evropa je byrokratická nebo přebyrokratizovaná, eh, to si myslím, že není vždycky pravda. Potřebujeme jasné cíle, pro, eh, které stanovíme pro aktéry v energetickém sektoru. A přeregulování tady nevidím. Myslím si, že eh, to není dobré na tomto místě zmiňovat. V bodě čtyři jednotný cíl eh, do roku 2030. Máme nyní tři cíle. 2020, Eh, ono se často o tom žertuje, zdali v roce 2030 budeme mít cíl 30-30-30. To by bylo málo. Já si myslím, že potřebujeme tři cíly. Navrhoval bych 30-40-50, 30 snížení CO2, 40 eh, ne, 30 úspora energie, 40 snížení CO2 a 50 obnovitelné energie tedy jednotné cíle, eh, nevím, co se přesně zatím skrývá. Určitě potřebujeme mít tyto tři cíle i v roce 2030. Eh, podporuji také tu připomínku, že cestovní mapa eh, obsahuje pouze scénáře, a my ale musíme jednoho dne také rozhodnout o tom, kudy se vydáme. Máme tady ty tři možnosti, jednak je to atomová energie, clean coal z CCS a obnovitelné energie. Clean coal eh, z CCS, tam jsme se často vyjadřovali skepticky, zdali to v Evropě skutečně bude fungovat, protože je to příliš drahé. U jaderné energie tam vidíme, že její význam není zas až tak velký. Existují některé země, které ji dále rozšiřují, ale jsou jiné země, které se touto cestou vůbec nehodlají vydat. Čili Eh, rozšiřování, eh, tedy ten hlavní cíl musí být eh, rozšiřování využití obnovitelných zdrojů energie a to by měl být i ten cíl, který podpoří naše skupina. Děkuji, jo, Leinen a nyní Bas Eichholt. Děkuji zpravodajce Romaně Jordan za tento návrh. Já se těším na spolupráci abychom trochu posílili toto stanovisko. Samozřejmě vím, že ta délka, ten počet znaků je vždycky problém, když píšete takovéto stanovisko, ale teď to můžeme díky pozměňovacím návrhům zase rozšířit. Za prvé chci zdůraznit stejně jako ostatní význam této cestovní mapy a význam energetických systémů. A myslím si, že to můžeme ještě více posílit, když se podíváte, jak to vypadá v současné době s naším systémem v EU. Pokud nezměníme své energetické systémy, tak budeme mít eh, příliš vysoký scénář, pokud je tedy o emise. A budeme také zablokováni v systémech, eh, kdy budeme záviset eh, na energii z jiných zdrojů, z jiných států. Minulý rok 2011 byl poznamenán tím, že EU dovezla energii za 573 miliard eur. 573 miliard eur, to jsme dovezli uhlí, ropu a zemní plyn. To je opravdu obrovská částka, kterou každý rok dáváme Rusku, Blízkému východu, těm milým zemím, na kterých závisíme pokud jde o ropu, zemní plyn a uhlí, vede to k velkým emisím, ke ztrátě pracovních míst a k velkému transferu peněz mimo EU. A opravdu to zdůrazňuje význam toho, že musíme něco udělat, musíme jít cestou nízkouhlíkovou, musíme usilovat o větší soběstačnost a také o nižší emise. Myslím, že musíme opravdu zdůraznit z tohoto hlediska význam této cestovní mapy. A je zklamáním, že komise předkládá jen pouze velmi obecné scénáře, které dokonce ani nejsou moc ambiciozní. Když se podíváte na scénář, pokud jde o energii z obnovitelných zdrojů v roce 2050, nemůžeme být stoprocentně eh, založeni pouze na obnovitelných zdrojích. To dokonce není ani žádný ze scénářů. V roce 2030 můžeme dosáhnout 40%, dokonce ani nemůžeme diskutovat o těchto číslech. Tyto úrovně ambicí dokonce ani v těch scénářích nejsou. A když eh, píšete ty různé scénáře, tak eh, si můžete pouze nastínit tu scénu a potom si můžete vybrat. Ale ta scéna, kterou nastínila komise, je opravdu jen velmi, velmi omezená a to je z mého hlediska velkým zklamáním. Další kritika na adresu komise je nedostatek kombinací v těchto scénářích. Buď je tam tedy vysoký podíl obnovitelných zdrojů nebo uh, velká účinnost. A víme, že pokud jde o výdaje na elektřinu, tak uh, tam eh, je eh, důležitá vysoká energetická účinnost. A pokud jde o druhou věc, eh, tak tam zase je důležitý ten ty obnovitelné zdroje. I dítě by poznalo, že když je skombinujeme, tak dosáhneme úspěchu na obou frontách. Nicméně tady žádný takovýto scénář, který by kombinoval obojí, neexistuje. To je z mého hlediska tedy zklamáním. Očekovali bychom scénář, který bude velmi silný v obou bodech. Dále tedy cíle. Ano, cíle. Já jsem ze strany zelených a když říkám něco o cílech, tak mě nikdy nikdo nevěří, takže já budu velmi neutrální. Mezinárodní energetická agentura, ta opravdu není známá nějakými velmi zelenými zprávami, nicméně když vypracovali zprávu, která shrnuje jednotlivé cesty, tak došli k závěru, že oceňování uhlíku musí jít ruku v ruce s dalšími politikami, aby se plně prokázal jeho potenciál, takže dokonce i Mezinárodní energetická agentura volá po politikách, které by doprovázely tento cíl, nejen ten jediný cíl snižování emisí uhlíku. Uvědomují si, že je třeba odemknout, uvolnit tento potenciál na energetickou účinnost. Potřebujete energetickou účinnost, jinými slovy, potřebujete také cíle, pokud jde o obnovitelné zdroje, nejen cíle, pokud jde o snižování emisí uhlíku. Takže já nesouhlasím s názorem, nebo tedy se stanoviskem, kde voláme pouze po jednom z těchto cílů. Uh, v roce 2030 bychom měli usilovat o nový energetický balíček, stejně jako máme v roce 2020 a já doufám, že budu s Jolainenem spolupracovat na tom, že právě tímto směrem toto stanovisko půjde. Jinak se těším na velkou spolupráci, stejně jako jsme ji měli minulý rok. Děkuji, Romano. Děkuji, Vicky Ford. Thank you very much. A velice děkuji. Myslím si, že to je poprvé, kdy hovořím ve výboru Envy od té doby, co jsem členka ale já hlavně pracuji v ITRE, kde se zabýváme horizontem 2020 eh, a v Ekonu, kde se zabýváme legislativou, zejména která by podpořila dlouhodobé investice a ono se to zase vztahuje k dlouhodobým investicím, které potřebujeme i pro naši dlouhodobou energetickou politiku, aby došlo k dekarbonizaci a k dlouhodob- abychom měli dlouhodobou strategii pro eh, zabezpečení energii. Jenom pár věcí jsem moc ráda, že zpravodaj tady zmiňuje investice a významné investice, veřejné i soukromé investice, to určitě budeme potřebovat. A také tady byla zmínka o inovacích a výzkumu. To je důležité. Myslím si, že ale to se týká mnoha různých oblastí. Někteří zmiňovali horizont 2020 a jdou tedy tímto směrem, co se týče čisté a efektivní eh, energie, větší eh, využívání obnovitelných zdrojů, ale je třeba najít řešení pro ukládání, pro řízení poptávky, já jsem také například byla stěnou zpravodajkou pro směrnici energetické účinnosti, změny chování týkající se i producentů, i dodavatelů a já si myslím, že nemůžeme zapomínat ani na jaderný výzkum a tyto projekty alternativní paliva, co by, co by mohlo změnit celou tu diskusi o biopalivech. To je velice důležité a zajímavé, aby se um, zkoumalo dále v Evropské unii, jak zachycovat uhlík dále. Čili to všechno musíme brát v úvahu eh, v politice výzkumu a to je dlouhá cesta na cest eh, k roku 2050. A abychom dosáhli investicí, inovací a infrastruktury, musíme uvažovat i o potřebě růstu a pracovní příležitosti, abychom byli konkurenční v globální ekonomice. Tudíž musíme řešit i například eh, úniky uhlíku, o kterém hovoří zpravodaj. A musíme také si uvědomit, že fungujeme v globální ekonomice a tam musíme být konkurenční. Jsou tady velké problémy. A druhý bod se mi líbí. Co se stane, jestliže zbytek světa se nebude pohybovat spolu s námi tímto směrem? To je také závažné. A také se mi líbí ta formulace ohledně eh, cíle neutrální eh, technologie. A jedná se nejenom o nadměrnou regulaci investorů, která se tady také zmiňuje, ale jsou také, samozřejmě, že potřebujeme určitá regulační opatření týkající se eh, dlouhodobých investorů, například eh, penzijní fondy a podobně, ale pořád jsme v hospodářské krizi a některá ta regulace by mohla odrazovat eh, investory od dlouhodobých investic právě v době, kdy je nejvíc potřebujeme a zejména pro energetické energetické projekty. Proto musíme sledovat, co se děje. Sledujeme to i s našimi kolegy v Ekonu, aby eh, se neodrazovali dlouhodobí investoři, protože to potřebujeme pro energetiku. A jedná se o veřejné i soukromé investory a ti by všichni eh, měli mít dlouhodobou důvěru v tom, že my, jakožto politikové, jsme schopni jim zajistit dlouhodobou stabilitu a pak budou ochotni dlouhodobě investovat. Myslím si, že tohle všechno musíme dát dohromady a těším se, že budeme se pravodajkou spolupracovat na pozměvacích návrzích, které ona navrhuje. Děkuji, to byly tedy stínoví zpravodajové a nyní se dostáváme k ostatním kolegům a kolegyním, které, kteří se hlásili o slovo. Mám tady ještě šest eh, žádostí a prosím, abychom eh, každý mluvili jenom minutu a půl, protože ještě zde padly otázky směrem ke komisi a pak musí ještě paní zpravodajka dostat příležitost, aby zareagovala. Takže Vittorio Prodi, eh, pan Koše, paní Pirillo, Petr Líze a Corinne Lepage. Tím končím, uzavírám seznam řečníků a jako první Vittorio Prody minutu a půl. Janky. Děkuji, pane předsedo, děkuji také Romaně za tuto přípravnou práci. Já plně souhlasím s cestovní mapou do roku 2050. Jen jsem překvapen faktem, že ty předcházející texty nebyly pozměněny aby se přizpůsobili tomu cíli pro rok 2050. Takže zde zůstává v ústech taková určitá pachuť, že se nejedná vlastně o politickou akci, ale jen o vyjádření nějakého přání. Chce to tedy větší rozhodnost, větší odhodlanost, je to velký cíl Evropské unie. Musí postupovat se všemi infrastrukturami, protože se nejedná pouze o výrobu energie, ale také o sítě, která může minimalizovat potřebu struktur pro skladování energie. Jedná se tedy o celou řadu věcí, které musejí být naplánovány a zavedeny od investic, protože už teď musíme zahájit silnější kroky, které budou směřovat k dosažení ambiciózních cílů pro rok 2020. Je třeba investovat už nyní. A to o to více, že prožíváme ekonomické problémy a toto nám může posloužit jako investice pro oživení naší ekonomiky. I v koše, prosím, minutu a půl. Mm, Děkuji, pane předsedo. Má málo času, budu tedy stručný. Myslím si, že řada makroekonomických indexů, na nichž je založena tato cestovní mapa, je velmi nerealistická. Dívám se například na tabulku 2 na straně 14 v přílohách. Růst prý má být 1,7 ročně v průměru. 40 let až do roku 2050. Podle mě je to velmi nerealistické. Za druhé cena barelu ropy. V roce 2050 127 dolarů za barel. V roce tedy jsou to dolary z roku 2008, takže to je zcela nerealistické. A jsou zde i další makroekonomické ukazatele, které vedou k tomu, že na tomto základě určitě nejdeme dobrým směrem, alespoň podle mého názoru. Energetické koncepce nebo energetické pojmy, které jsou používány, musím doříct té komisi, je to bohužel špatné. Především kvůli tomu, že zde neexistují určité koncepty, o kterých budu hovořit a které souvisí s tím, ekonomickým nerealismem, pokud jde o čísla růstu anebo cenu ropy. Jaké je vaše stanovisko k peak oil? Myslíte si, že to existuje nebo ne? Nastane to, pokud ano, tak kdy a jaké to bude mít ekonomické dopady? Je to taky otázka čisté energie. To souvisí s energetickou politikou, to je důležité. Když investujete více energie, než nakonec vyrobíte, tak to opravdu neslouží k ničemu. Předseda předušuje řečníka. Ne, ne, všichni kolegové dostali jenom minutu a půl, takže eh, bohužel nyní Mario Pirello. Grazie. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také kolegyni Romaně Jordan, která nám předložila, sice s malým počtem znaků, ale poměrně tedy fundovaný rámec, který se vyjadřuje k cestovní mapě pro rok 2050. Je to tedy důležitá cesta, která by nám měla umožnit dosáhnout toho 85%, 90% snížení v roce 2050 a vytvořit také předpoklady pro dekarbonizovanou společnost. Je to tedy model, který má zajistit přechod k energii z obnovitelných zdrojů, také omezit eh, dopad na životní prostředí a zároveň také umožnit evropskému průmyslu využívat cenu za konkuren- energii za konkurenceschopné ceny. Aby toto nastalo, jsem přesvědčen, je nutno už teď stanovit cíle pro energii z obnovitelných zdrojů v letech 2030, 40 a 50, abychom vyslali jasný signál, který ujistí soukromé investory. Já jsem eh, podal také pár poznámek k energetickému mixu, k začlenění břidličného plynu. V mé zemi je vedena velká debata o dopadu této technologie na životní prostředí. Má to opravdu závažné dopady, pokud jde o také seismické efekty. A to je tedy zatím vše. Děkuji, pan Petrle. Děkuji. Je to jenom názor. Je to jenom stanovisko, pardon, ale jsem velice vděčná, že se zpravodajka takto důkladně vypořádala s tímto tématem. Určitě je těžké eh, prostřednictvím pouze stanoviska vysvětlit všechny naše názory. Proto by bylo dobré, kdybychom měli spolupracovat při tvorbě zprávy s výborem ITRE, protože je to oblast našeho konkrétního zájmu. Zejména podporuji výzvu, aby se eh, financoval přechod eh, na nové energie. Jestliže chceme vidět výsledky v roce 2050, měli bychom začít jednat teď. Eh, v souvislosti s cílem 2020 je třeba revidovat také naši legislativu a plány na vnitrostátní úrovni. Měli bychom vzít úvahu změny, priority a plány na evropské úrovni. Abych byla úplně konkrétní, eh, u nás se buduje eh, momentálně elektrárna 600 MW, uhelná elektrárna a eh, je to spolufinancováno Evropskou investiční Eh, bankou. Někteří chtějí využívat mnovitelné eh, eh, energie a my uhlí. To by se mělo revidovat na evropské úrovni. Mělo bychom se zeptat, zda je to v souladu se strategickými cíly nebo ne. Petr Já, Děkuji, pane předsedo. Děkuji, Romaně, za eh, předloženou uh, zprávu. Eh, to je v podstatě protikus k Davisově zprávě. Tam se řeší otázka CO2, eh, low carbon eh, roadmap. A teď tady máme energetiku eh, a požadavek posílené spolupráce ptám se, jestli ITRE nějakým způsobem zareagoval. A dále bych rád upozornil na naše mm, povinnosti ze smlouvy. Tam se říká, že Evropská unie má cíl v energetické politice eh, dosáhnout podpory eh, obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti. Eh, jsme schopni do roku 2030 dosáhnout těchto cílů? Ve smlouvě se eh, nemluví, že po roce 2020 by to mělo skončit. Já si myslím, že ta čísla, která zmínil Jo Leinen, nejsou správná. 50% obnovitelných eh, energií, to je přehnaně ambiciozní, protože eh, obnovitelné zdroje energie, to je ta dražší část, když se díváme na ekologičtější energetiku. Vyšší energetická účinnost, to je to vhodnější opatření. Máme i dlouhodobé cíle v oblasti oblasti energetické účinnosti. Eh, ty bychom neměli snižovat a realističtější číslo je rozhodně nižší než 50 u obnovitelných zdrojů energie, protože musíme také myslet na to, aby to pro eh, potřebitele bylo levné. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také Romaně za její zprávu. Já velmi podporuji to, co říkal Ivkoše Bas a Jolainen. První připomínka ke způsobům účtování. Tam jsou určité nesrovnalosti. Není normální, že když hovoříme o břidlečném plynu, že nebereme v úvahu dopady. Také není normální, když zde máme tak vysoký podíl biomasy z Ruska nebo odinut, že nebereme v, důvohu, v úvahu dopady, pokud je o náklady a udržitelnost Také se zde věnuje velká pozornost té průmyslové možnosti a velmi malá část se tam nechává životnímu prostředí. Do toho má teď vstoupit eh, náš výbor. Druhá poznámka k energetické účinnosti, to je velmi skromné, zde souhlasíme s Petrem Lízem, ale pokud chceme vyslat jasné signály pro investory, právě o to zde totiž jde, tak musíme mít realistické a ambiciózní cíle. 30 energie z obnovitelných zdrojů v roce 2030, eh, to není dostatečné. Měli bychom také přejít do roku 2040, no myslím si, že i jiné scénáře jsou možné. Také zde pozoruji, že ty náklady jsou velmi spochybnitelné, náklady na obnovitelné energie jsou velmi podceněné a není zde také otázka jaderné energie, protože zde nejsou náklady na zpracování odpadu a tak dále, takže to vypadá, že to není drahé. My potřebujeme velmi správné ekonomické odhodnocení těch voleb, které učiníme. Děkuji, corinne. U té energetické cestovní mapy je důležité eh, vycházet z cílů, to vyznělo ze všech vašich příspěvků, eh, abychom zdůraznili eh, vysoký podíl obnovitelných energií, Eh, do roku 2050, abychom také mysleli na to, s jakými investicemi eh, jsou, je dosahování těch cílů spojeno. Tím se musíme také zabývat. Musíme se zabývat také eh, tím, že když mluvíme o energetické roadmap ehm, do roku 2050, tak jak má vypadat vlastně evropská cestovní mapa do roku 2050. Více Evropy v energetické politice, energetický mix nesmí být přenášen ze státu vstupu eh, jednotlivých členských států do eh, energetické unie. Eh, některé musíme zapojit další regiony, desatek a podobné mezinárodní projekty, na to se také musíme zaměřit. A co se týče otázky CO2, 40 je pokryto obchodováním s emisemi, Rozhodli jsme se pro tento politický nástroj obchodování s emisemi, eh, daň z finančních eh, transakcí v EU 17 se nám zatím eh, nepodařilo prosadit, takže uvidíme, jak to bude řešitelné. Odborávání byrokrat je jednotný trh, ten zatím nemáme. 11. října eh, mám, tady budeme mít jako hosta doktora Štojbra, který bude mluvit právě o energetické politice, ekologické politice a odbourávání byrokracie. Na to se velice těším a tuto otázku mu určitě položíme. K té otázce, kterou položil Petr Líze, zdali výbor pro průmysl, eh, jsme vyzvali k těsné spolupráci. Já se dívám na Jo Leinena a usmívali jsme se na sebe,

protože já jsem je nevyzval, koordinátoři se na tom také nedohodli, protože eh, eh, děláme jenom věci, které mají smysl, takže eh, já tady by ta spolupráce opravdu měla být posílena. Já nyní poprosím ještě zástupce komise, aby zareagovali na otázky, které se zazněly a pak ještě jednou paní zpravodajka. Čili prosím zástupce komise. Ja, vielen Dank, Herr Děkuji, pane předsedo, děkuji paní zpravodajce a děkuji všem poslancům. Já jsem ráda, že tady zaznělo tolik pozitivních eh, ohlasů na energetický plán. Eh, my nemáme jenom scénáře pro dekarbonizaci, ale i další eh, scénáře, například pro zapojení energetické agentury a tak dále. Práce uvnitř komise vychází z low carbon economy roadmap a z mm, bílé knihy i doprav, o dopravě do roku 2050. I tato energetická roadmap má cíle, jako je Eh, spolehlivost dodávek, konkurenceschopnost, eh, ochrana životního prostředí, eh, to jsou všechno oblasti, které chceme analyzovat. Ty scénáře nejsou žádnými výhledy. Pro nás ty scénáře e, jsou způsoby, jak přemýšlíme nad tím, co se stane, když, co bude, když. Zvolili jsme čtyři scénáře, jeden z nich e, předpokládá vysoký podíl energetické účinnosti až po e, 41 vycházíme z roku 2005 a vyhlížíme až do roku 2050. To si myslím, že je velmi ambiciozní. Druhý scénář je vysoký podíl obnovitelných zdrojů energie. Třetí scénář se zaměřuje na eh, to, když CCS nastane až později a čtvrtý scénář vychází eh, se snížení podílu jaderné energie. Ty scénáře jsou ilustrativní. My tady záměrně říkáme, že žádný z těch scénářů se nestane tak, jak o nich mluvíme. Ony slouží k tomu, abychom si uvědomili, co se bude dít, když, co se stane, když. Co ale říct můžeme. Uh, ze všech těch scénářů společně vyplývá to, eh, že eh, Potřebujeme více energetické účinnosti, více obnovitelných energií a více infrastruktury na vnitřním trhu. Bez ohledu na to, kterou cestou se vydáme, tyto tři cíle rozhodně musíme sledovat na cestě do roku 2050 a k tomu požadavku minus 80 skleníkových plynů. Já se ještě vyjádřím k vašim konkrétním otázkám zcela stručně. Jako podmínku výchozí pro ty scénáře jsme předpokládali globální eh, úmluvu o klimatu. To byl to vyšlo z eh, návrhu Evropské rady z loňského roku, byla to také podmínka pro naši práci, ale společně s generálním ředitelstvím pro klima. E, jsme už v té cestovní mapě pro nízkouhlíkovou ekonomii. E, předpokládali také, co se stane, když EU bude sama, zůstane sama v tomto svém snažení. Čili je pravda, že cílem je globální úmluva, ale neznamená to, že nebudeme dělat nic, pokud ta globální úmluva e, nebude dosažena. To je úplně jasné. Evropská unie se na tento cíl fixuje a bude se jej držet. Z toho tedy vychází nacházíme. K otázce společného scénáře energetické efektivity, účinnosti a um, um, obnovitelných zdrojů. My těch pět scénářů můžeme kombinovat jakýmkoliv různým způsobem, eh, který nás napadne. Má smysl uh, zaměřit se na vysokou energetickou účinnost a vysoký podíl obnovitelných zdrojů energie, ale uh, když se podíváme na naše um, scénáře uh, minus 41%, tak uh, si myslím, že něco takového v podstatě už jsme udělali ale eh, každopádně mm, ty tato dva faktory eh, spolu vzájemně souvisí a eh, zdali je to ambiciozní nebo ne, o tom se můžeme přijít. Další téma 2030, 2030 s energetickou um, cestovní mapou do roku 2050 je spojen cíl eh, větší spolehlivost plánování pro vlády, pro investory a také jít nad rámec toho, co je stanoveno do roku 2020 a co se bude dít po roce 2020. My jsme analyzovali Um, a jedno z východisek těch scénářů je to, že v roce 2030 eh, se bude zvyšovat podíl obnovitelných eh, energií Eh, není to cíl, ale mluvíme o 30%, čili neznamená to, že to je cíl těch 30%, ale eh, energetická cestovní mapa a celá diskuse s ní související eh, probíhá proto, abychom připravili cíle na rok 2030. Myslím, že v příštím roce komise přijde s konkrétními návrhy na rok 2030 a, jak už jsem říkala, energetická cestovní mapa slouží jako příprava té diskuse o cílech. Ehm, zda zdali ten cíl 2020 bude zopakovatelný. Já si myslím, že tomu musí předcházet velká analytická práce, to máme také v úmyslu cíle 2020. Jak říkal pan uh, Leinen, uh, také slouží k tomu, abychom zjistili, jaké jsou interakce mezi cíly. Uh, z toho bude vycházet návrh na rok 2030, který se objeví v příštím roce. Já teď nemohu říci, nakolik konkrétní bude, ale rozhodně diskuse, která probíhá zde dnes, která která probíhá v radě, v parlamentu a v dalších orgánech a institucích, určitě mm, slouží jako příprava na diskuse o roce 2030. Děkuji zástupkyni komise a teď ještě poprosím paní zpravodajku, aby se stručně ujala slova. A ty rozprávo. Velice stručně děkuji všem, kdo se této diskuse zúčastnil. Myslím si, že mohu souhlasit s mnoha poznámkami, které tady padly a doufám, že najdeme způsob, jak vypracovat dobré stanovisko, které snad vezme v potaz výbor ITRE. Eh, jenom bych se vyjadřila ke dvěma věcem. Já jsem očekávala, že se o tom bude hovořit v diskusi. Ohledně jednoho cíle. Je pravda, že tady máme tři ale máme také řadu podcílů a velice složitý legislativní systém k tomu. Myslím si, že pokud chceme být seriózní, důvěryhodní a opravdu něco udělat pro životní prostředí v tomto výboru, pak je důležité snížit, dosáhnout snížení emisí skleníkových plynů. To by mělo být naším hlavním cílem. Otázka obnovitelných zdrojů energie se spíše týká energetické nezávislosti. Je dobré, že se o tom hovoří ve výboru Envy, ale hlavně výbor Intra by měl říci, že energetická nezávislost je stejně důležitá jako životní prostředí. Tak se dívám na svůj návrh. A další věc, mezinárodní akce v oblasti e, změn klimatu. Tady si myslím, je situace závažnější, než jak to bylo vylíčeno bez, nemůžeme říci, že bez ohledu na to, co se bude dít eh, globálně, eh, budeme se držet svých cílů. To není možné. Chceme-li být ambiciozní, pak musíme brát v úvahu i mezinárodní aspekt. Bude-li jednat i zbytek světa, můžeme být ambicioznější. Pokud ne, pak musíme zajistit, že nebude docházet k úniku eh, uhlíku a že nebudeme způsobovat eh, škodu životnímu prostředí na globální úrovni. Když se podíváme na spotřebu eh, průměrného evropského občana, pak tedy uhlíková stopa ne, se nezmenšuje, naopak se zvětšuje a to má škodlivý vliv na životní prostředí, ale i na Evropskou unii vůbec a i na pracovní příležitosti. Proto musíme velice důkladně promyslet cíle pro budoucna a ty by měly být nezávislé na mezinárodních akcích. A potřebujeme další scénáře, abychom mohli vytvořit své stanovisko. Deadline. Děkuji. Změnila se nám lhůta pro pozměňovací návrhy. Je to 13. září 12 hodin, nikoli 17. Eh, července, čili ta lhůta byla prodloužena tak abychom mm, eh, si tím nenarušovali prázdniny. 10. října v našem výboru budeme hlasovat o tomto stanovisku a nikoli v 19. září na, v ITRE budou hlasovat 18. září a na plénu ještě během tohoto legislativního období. Eh, děkuji všem na diskus, za diskusi a přeji hezkou přestávku na oběd. Sejdeme se v 15 hodin a budeme pokračovat v diskusích eh, s eh, kyperským ministrem životního prostředí. Prosím, abyste se dostavili v hojném počtu.